del giorno. podle našeho pořadu jednání budeme mít společnou rozpravu ohledně Indonésie. Jedná se o doporučení pana Žadota ohledně dobrovolné dohody o partnerství mezi EU a Indonéskou republikou o prosazování práva a zprávě v oblasti lesnictví a o obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na území Evropské unie. Dále se bude jednat také o prohlášení komise ohledně dobrovolné dohody o partnerství mezi EU a Indonéskou republikou prosazování práva a zprávě v oblasti lesnictví a obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na území Evropské unie. Takže čtyři minuty má k dispozici pan Řadu. Děkuji, paní předsedkyně. Dobrý večer, pane komisaři. Dobrý večer, kolegové. A děkuji, že jste tady dnes tak pozdě večer, abychom diskutovali o tom důležitém tématu. Nejdříve bych chtěl vyjádřit svoje uspokojení z hlediska průběhu vypracování eh, tohoto textu, které vedlo k jednomyslnému hlasování v příslušném výboru. Děkuji také stínovému zpravodaji, paní Kostingerové a Berder, panu Martinovi, Zaradinovi a Merfemu Děkuji jim za spolupráci. A chtěl bych připomenout, že jsme měli jednomyslné hlasování k tomuto usnesení, protože my se domníváme eh, v výboru INTA, že je to velice důležité téma. A je zde tato vůle vyslat jasný signál eh, na adresu komise a rady ohledně naší seriózní práce a ambice, kterou máme z hlediska ověřování Eh, dřevařských výrobků, obchodu s dřevařskými výrobky a ohledně našeho stanoviska k této dohodě v tomto konkrétním případě s Indonéskou republikou a také v některých případech afrických zemí. Je to pro mě také příležitost, abych poděkoval indonéským orgánům, velvyslanectví a všem těm, kteří nám usnadnili naši práci. Jak jsem již uvedl, my jsme se domnívali, že toto téma je závažné a chtěli jsme se setkat s maximálním počtem subjektů indonéských, evropských, kteří se zabývají touto problematikou, tak abychom mohli vypracovat možná nejlepší doporučení a zajistit, aby dohoda, kterou si přejeme uzavřít, byla co nejlepší a hlavně, aby zaručila, že dřevo a dřevařské výrobky, které dovážíme do Evropské unie, budou odpovídat kritérium eh, trvale udržitelného rozvoje. Tato dohoda, tato dobrovolná dohoda o partnerství s Indonésií je velmi významná, protože eh, dešné pralesy v Indonésii jsou obrovské. Vlastně patří eh, k těm největším územím dnešních pralesů. Je to třetí největší území dešních pralesů na světě. Je to velice důležitý aspekt pro biodiverzitu, životní prostředí a je to také významný prvek z hlediska populace, která eh, žije buď eh, z výrobků z těchto lesů, anebo žije v těchto pralesech. My víme, jak je významné obchodování s dřevem v Indonésii, včetně obchodování eh, v Azii. A my víme, že licence FLEC, které jsou udělovány, by měly naplňovat ta správná kritéria z hlediska těchto výrobků. V každém případě by to měla být reference v tom obchodě s dřevařskými výrobky. Pokud parlament odsouhlasí toto doporučení a dá svůj souhlas, tak bude nutné aby komise rozhodla na základě svého vyhodnocení, zda eh, systém eh, verifikace zákonnosti dřeva je eh, správný a zda odpovídá kritériím, které stanovil Evropský parlament. My víme, že přesto veškeré úsilí indonéské vlády jsou tady ještě nedostatky. Jsou to nedostatky, na které jsme chtěli poukázat. Jsou to nedostatky, které se týkají nedostatků, ověřování zákonnosti dřeva, dřevařských výrobků, které vycházejí právě ze situací, kdy lesy se přeměňují na zemědělské mm, území, kde se pěstuje zvláště palma olejná. My víme, že audit eh, velmi nedokonale ověřuje eh, poskytování těchto licencí. A víme, že systém zákonnosti dřeva nezajišťuje mm, spolehlivost ověření těchto dřevařských výrobků. My vidíme, že tady dochází k úsilí. Nepopiratelně indonéská vláda a všechny tyto příslušné subjekty a i občanská společnost se snaží ale mm, v rámci této dohody máme právě možnost v Evropském parlamentu vyjádřit naše požadavky, naše přání a to právě činíme. Cílem Evropského parlamentu v této záležitosti je zajistit, aby tato dobrovolná dohoda o partnerství a licence, které budou udělovány, odpovídaly kritériím ochrany klimatu, biodiverzity a samozřejmě zajištění trvale udržitelného vývoje v Indonésii. Děkuji. Děkuji. Paní eh, předsedající, vážení poslanci Evropského parlamentu, dobrý večer všem. Eh, jsem rád, že zde mohu být na důležité téma, eh, kterému se věnujeme s Indonésií od roku 2006, když jsme otevř- eh, zahájili, zahájili jednání o flektu, to byl můj předchůdce, komisař Dima. Eh, chci poděkovat zpravodaji panu Janiku Šadovi a také stínovým zpravodajům za práci, kterou odvedli. Vysoce si ji vážím a cením. Podobně jako je to u všech vyjednávání, koncový výsledek je kompromisem mezi zájmy všech zúčastněných stran a je to také kompromis mezi snahou a realitou. Myslíme, že výsledek je dobrý. Proto jsem byl potěšen, že mohu zastupovat komisi při podepsání eh, dobrovolné dohody FLECT 30. Eh, září loňského roku. Jsem velice rád, že výbor jednomyslně odhlasoval legislativní usnesení, eh, které poskytlo souhlas parlamentu pro uzavření této dohody a těším se na zítřejší plenární hlasování. Co se týče tohoto usnesení, o němž vedeme debatu, chci zdůraznit problém občanské společnosti a jejího zapojení do kontroly implementace eh, systému ověřování eh, dřeva, takzvaného SVLK. O tom se hovoří eh, v odstavcích 13, 14, 17 a 18 tohoto usnesení uznávání úlohy občanské společnosti při zajišťování této dohody je nezbytná pro zajištění důvěryhodnosti tohoto systému. Aby byl efektivní, je potřeba budovat kapacity Eh, výměnovat, vyměňovat si informace a zpřístupnit lesní oblasti a chránit eh, kontrolory. Zaznamenáváme, jaká doporučení vydal Evropský parlament v tomto směru. Jsou tady některá Eh, znepokojení, eh, co se, co se týče mícení eh, pralesů a práva k pozemkům jdou nad rámec tohoto procesu, kterému se teď věnuje komise a jejich řešení bude trvat celá léta. Nebylo by dobré toto spojovat tak, jak se to navrhuje v odstavci 21 Eh, s rozhodnutím eh, tedy spustit eh, systém povolování licencí FLECT. Ani by nebylo dobré, tak jak se navrhuje v odstavci 19, aby komise zasahovala do práv suverénního státu. Závěrem i s těmito vysvětleními vítám pozitivní signál, který vydává Evropský parlament svým usnesením paní předsedající, já se těším na debatu nad, eh, tímto význam, nad touto významnou dohodou a těší a děkuji vám za vážnost, s jakou se přistoupili k tomuto významnému tématu. Děkuji. Děkuji a nyní eh, za výbor pro rozvoj na dvě minuty pan Arsenis. Děkuji, pane komisaři, vážení kolegové. Jsem velice rád, že tady dnes můžeme diskutovat eh, o dohodě FLECT s velice důležitou zemí, s Indonésií. Je to země, kde jsou jedny eh, z největších eh, deštných pralesů, které po celém světě rychlým tempem mizí. Dohoda o FLECT je velice důležitá, protože přináší určitou naději na to, že dojde ke změně při ničení tohoto velice důležitého přírodního zdroje. Pan Žado poskytl veškeré důležité informace a já chci požádat komisi společně s ním, aby eh, se byla dobře vědoma eh, problematiky eh, systému legalizace těžby. Je potřeba zajistit, aby ten systém dobře fungoval, aby dobře fungoval systém FLECT. Teď bych si dovolil na okamžik zmínit jinou věc. Chci ocenit tento nástroj, tedy dohodu o systému FLECT Evropské unie, protože podobně jako jiné obchodní dohody, i dohoda o FLECT je dvoustranou dohodou, která respektuje suverénní práva státu a měla by být vzorom, vzorem pro jiné obchodní dohody s jinými partnerskými zeměmi. Nicméně eh, zase eh, z jiného soudku trochu negativně. Zde bych se vyjádřil jako zpravodaj pro ochranu lesů, pro tuto zelenou knihu. Chci říci, že komise doposavat eh, zanedbala veškeré návrhy, které předložil ke Zelené knize o ochraně lesů Evropský parlament. Vůbec se parlamentním poznámkám nevěnovala. Eh, nevěnovala se našim žádostem na zavedení eh, určitých právních nástrojů a já bych byl rád, kdyby mě na to mohla komise odpovědět a situaci vysvětlit. Děkuji mnohokrát. Takže Nyní za politické skupiny bude hovořit nejdříve za EPP eh, paní Kestinger. Vážená paní předsedkyně, vážený pane komisaři, my dnes diskutujeme o důležité dohodě, jehož, tedy, která je eh, důležitou součástí Evropské strategie z hlediska trvalé udržitelného rozvoje vlastnictví. Takzvaná dobrovolná dohoda o partnerství mezi EU a třetími státy, a zvláště dřevařské oblasti, má mnoho významů. Jednak eh, se podporuje legální zpracování eh, dřeva ve všech těch státech, kde tato dohoda je uzavřena. Za druhé, jde tady o trvalé udržitelné zacházení se surovinami, zvláště s dřevařskou surovinou. A za třetí, v rámci této dohody o FLECT je zde vytvářena soutěž hlediska dovážení dřeva do EU. Víte, že máme nařízení o dřevařství, které je platné od roku 2013. Takže nesmíme vnímat tuto dohodu jako samostatnou záležitost. Je to součást evropského boje proti legálnímu vytěžování dřeva a proti negativním dopadům tohoto legálního vytěžování. Víte, že každou druhou vteřinu se ztrácí na země kouli část lesa, která odpovídá fotbalovému hřišti. E, ekologické organizace se domnívají, že každý rok se e, dováží do EU legální dřevo v hodnotě 1,2 miliardy eur. A to jsou příjmy, které odpovídají 10 až 15 miliardům eur. A tyto částky by mohly být investovány do trvalé udržitelného rozvoje. Tyto dohody, jako je tato mezi EU a Indonésií, se snaží zaměřit na tyto úkoly. Indonésie se snaží také bojovat proti ilegálnímu vytěžování v rámci certifikace. Když se podíváme na to obtížné východisko Indonésie, tak mm, můžeme rozpoznat eh, určitý posun, který tady existuje. Ale nemůžeme zde používat dvojí metr z hlediska vyhodnocování. Mnohé se zlepšilo, mnohé se musí ještě zlepšit. A práce Indonésie na trvalé udržitelném vývoji v tomto oboru by měla být přivítána. Bylo vyvinuto mnoho úsilí z hlediska infrastruktury a také z hlediska kontroly a administrativního řízení. Já se domnívám, že uzavření této eh, dohody bude významné z hlediska našich hodnot. My jsme mm, podpořili tento certifikační systém, který by měl být ještě posílen. Také jsme zakotvili různé skupiny subjektů do tohoto textu a také význam občanské společnosti. Víme, jaký význam to má na životní prostředí a také na autochtonní obyvatelstvo z hlediska zaměstnání. I toto vše bude součástí dobrovolné dohody o partnerství mezi EU a Indonéskou republikou v rámci podpory těchto kritérií Evropské parlamentu. Chci poděkovat také za spolupráci. Srdečné díky. Grazie per il gruppo SD, onorevole... Děkuji a nyní za socialisty pan Martin. Děkuji, paní předsedající. Já se chci přidat k ostatním kolegům a poděkovat eh, zpravodaji za skvělou práci nejenom na toto téma, ale i na téma podobných dohod jako s Libérií, eh, Středoevropskou republikou a Kamerun. Eh, řešení eh, nelegální těžby dřeva po světě je obrovský úkol, ale musíme zastavit deforestaci, deforestaci chránit diverzitu a bojovat proti korupci. Tady musí Evropa sehnát, sehrát zásadní úlohu, je největším trhem. Musíme zajistit etické obchodování. Nestačí jen pokrčit rameny a říci, že nevíme, odkud to třevo eh, pochází, co můžeme dělat. Eh, spotřebitelé mají právo na to, aby mohli s důvěrou eh, kupovat nábytek v Evropské unii a vědět přitom, že neohrožují život lidí, kteří žijí v deštných pralesech. Indonésie, jak už zde bylo řečeno, má největší deštné pralesy na světě a stojí před ní obrovské výzvy, zvlášť co se týče korupce. Podobně jako ostatní kolegové uznávám skutečnost, že indonéská vláda učinila seriózní kroky pro řešení nelegální těžby dřeva. Jsem také rád, že se snaží eh, monitorovat dovoz eh, dřeva do Indonésie, aby eh, zabránila praní jaksi prostě tohoto nelegálního dřeva a je potřeba ale učinit další kroky. Iniciativa, která zde byla zahájena, co se týče eh, jednotné eh, sledovací mapy eh, online, v té je třeba pokračovat a zajistit, aby i občanská společnost mohla zde napomáhat. Doufám také, že schéma vydávání licencí zpřístupní ten systém drobným obchodníkům a řemeslníkům a e, indonéská vláda by měla vědět, že i družstva by zde mohly sehrát pozitivní úlohu. Dosáhli jsme dobrého pokroku, indonéská vláda jde správným směrem. Chci vyzvat, aby komise a indonéská vláda úzce spolupracovali na úspěšném zvládnutí této dohody. Děkuji. Děkuji. Pan, paní Berder, dvě minuty za ALDE ty z nás, kteří jsou znepokojeni eh, destrukcí deštných pralesů. Eh, my chceme poblahopřát indonéské vládě při ochraně jejich dřeva a lidí a zvířat a rostlin, které na deštném pralese závisí. Tato dobrovolná dohoda bude jasným signálem našeho závazku jít tímto směrem. Toto je závazek Evropské unie pomáhat eh, regulaci eh, těžby tropického dřeva udržitelně a sledovatelně eh, Prozatím je to tedy dobré, ale stále ještě nás znepokojuje indonéská regulace jejich lesních zdrojů, takzvaný systém s SVLK, certifikační systém. Jdou správným směrem, udělali pokroky, ale SVLK potřebuje větší eh, politickou rozhodnost, aby eh, eh, výrazně trestala ti, kteří porušují tento systém ještě předtím, než indonéské vládě eh, uvěříme, že upřímně implementuje SVLK. Eh, asi 10 tropického dřeva z Indonésie eh, zůstane v Evropě. Eh, většina tohoto dřeva tedy jde směrem do zemí, které ochotně využívají indonéské deštné pralesy a nemají přitom žádné ohledy na přírodu a lidi. Deforestace deštných pralesů vede k obrovskému vylučování uhlíku a je škodlivá pro všechny z nás. Proto je třeba eh, jasně říci, že toto je malý krůček ku předu ku, ve prospěch vysledovatelnosti, ochraně a pomoci Indonézanům, aby eh, žádali stejné normy od svých ostatních zákazníků, než jenom od nás. Ale nenalhávejme si, že jsme už na konci té cesty a že to máme všechno vyřešeno. Děkuji. Děkuji nyní za GUE, pan Marfe, děkuji paní předsedkyně. Rob Queen, kdy si řekl, že v přírodě nejsou tresty ani odměny, pouze následky. A následky odlesňování e, jsou zcela zásadní pro původní obyvatele, pro biodiverzitu, pro celou planetu. Odlesňování je způsobené člověkem, často přímo souvisí s podvody, špraní špinavých peněz, korupcí a rozsah odlesňování v Indonésii je znepokojivý. Další motivace zvyšovat výrobu palmového oleje jenom eh, zhoršuje problém odlesňování. Nadnárodní společnosti jako Nestlé, Unilever, eh, L'Oreal, Harshi, Walmart, eh, to jsou podniky, které jsou za toto odpovědné. Je třeba zvýšit veřejný tlak sem pro jakýkoliv zásah, který omozí nelegální těžbu. Jsem také proto, aby Evropský parlament poukázal na chyby v současném systému. Je potřeba provádět monitorování také ze strany nevládních organizací, které ukazují na problémy praní špinavých peněz a korupci. Podporuji pana eh, zpravodaje a jakékoliv pokusy o rozměnění této směrnice, této eh, rezoluce odmítám. Děkuji. Nyní eh, nezapsaní řečníci, nejprve pan Bílan, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já vítám podpis této dohody s Indonésií. Kromě obchodních aspektů to dokládá úsilí, jehož cílem je zlepšit eh, udržitelnou zprávu lesů v globálním měřítku. Tato země je velice důležitým vývozcem dřeva, nicméně eh, špatný systém řízení vede k problémům s odlasňování. Tato dobrovolná dohoda otevře evropské trhy se všemi zárukami zákonnosti vytěženého dřeva. Já doufám, že alespoň částečně tak přispějeme k potírání korupce a spekulací, k nímž stále v Indonésii dochází. Děkuji. Děkuji. A nyní předávám slovo opět panu komisaři. Ještě jednou děkuji. Nejprve chci poděkovat všem poslancům Evropského parlamentu za projevenou podporu a za to, že upozornili komisi na záležitosti, které se týkají provádění této smlouvy a některé praktické eh, náležitosti. Je třeba říci, a i vy jste to říkali, že Indonésie je země nesmírně důležitá, proto bylo tak zásadní vyvinout vše toto úsilí a Eh, což jsme udělali, a dospět k podpisu této dohody. Víme, že některé problémy přetrvávají a rovněž jsme si vědomi toho, že se Indonésie snaží problémy řešit. Kromě toho si také uvědomuji, že provádění této dohody bude tou zásadní záležitostí. Jenom bych ještě doplnil, že Indonésie bude používat stejný systém také pro vývoz na jiné trhy, mimo jiné do Číny. Evropská komise eh, vás bude velice ráda v parlamentu informovat o pokroku, pokud jde o provádění eh, smlouvy o systému FLECT a také o tom, jakým způsobem eh, to, o čem hovoříte ve svém usnesení, řešíme. Jenom bych si dovolil ještě zmínit jednu věc, neboť jste se mě na to konkrétně ptali. Jde o tu strategii pro oblast lesnictví. Musel bych se podrobně obeznámit s těmi skutečnostmi, které jste uvedli v tuto chvíli. Nejsem dostatečně informován, nemohu tedy přesně reagovat, ale odpověď vám mohu přislíbit. Nerad bych reagoval nepřesně na něco, co se podrobně týká této strategie. Nicméně pro tuto chvíli mohu říci, že vím, že tady byly určité omezené možnosti pro členské státy. Nicméně my jsme vždy důsledně připomínali při vyjednávání, že se jedná o otázku subsidiarity a že Tímto způsobem je potřeba k věci přistupovat, ale jak už eh, jsem říkal, eh, situaci prověřím a zpracujeme pro vás odpověď. Abych tedy eh, tuto diskuzi schrnul, myslím, že si z této rozpravy mohu vzít zcela jasné závěry a společně s členskými státy i indoneskými partnery musí komise nastavit eh, ambiciozní směřování, které povede k provádění, účinnému provádění této dohody. Myslím, že to nás přiblíží k dosažení konečného cíle, což bez pochyby je udržitelná zpráva indonéských lesů a zajištění dobrých podmínek pro ty, eh, kteří na těchto lesích závisí. Děkuji. Děkuji a nyní na dvě minuty pan zpravodaj. Merci. Děkuji, drazí kolegové, děkuji, pane komisaři. Cílem tohoto usnesení, jak jste dobře pochopili, nebylo připojit nové právní podmínky k této dobrovolné dohodě o partnerství. Je tady dohoda, jsou tady právní podmínky, kterými se zavazují strany. A cílem nebylo tady připojit další podmínky a vytvořit jakýsi právní chaos. Tak, jak někteří kolegové již uvedli, cílem Evropského parlamentu bylo se ujistit, že ty licence FLECT, které budou vydávány, zaručí evropským občanům a spotřebitelům a také evropským úřadům, že dřevo pochází z legálního vysledovatelného systému a že proběhla certifikace za dobrých podmínek a že je to legální dřevo. To je cílem. Protože pokud bychom měli konstatovat v určitý okamžik, že licence FLECT neodpovídají těmto zadávacím podmínkům, pak by celý ten systém FLECT byl e, spochybněn. Proto jsme se o to zajímali v Evropském parlamentu. Chtěl bych vám poděkovat za vaši angažovanost. Eh, chci vám poděkovat za to, že jste nám vysvětlil a také uvedl veškerý pokrok, který tady proběhl již z hlediska certifikace v Indonésii. Myslím si, že my na úrovni Evropského parlamentu a také vy za komisi, stejně jako indonéské orgány, se snaží rozvíjet lesnictví, podporovat eh, biodiverzitu, podporovat také obyvatelstvo, které žije v těchto lesích a které žije z těchto lesů. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Děkuji, pane Žado. Společná rozprava je ukončena. Hlasovat k tomuto usnesení ohledně této dohody proběhne zítra v poledne. Poslední bod na našem pořadu jednání je ústní otázka, která se týká soustroví, soustroví Špicberky a jeho rybolovných zdrojů.